morning. Welcome back, dear colleagues. Kolegové, eh, dobré ráno. Tak eh, prosím, usaďte se a začneme. Navážeme na naší včerejší práci, a to bodem číslo 9, program registrovaných cestujících. Naším zpravodajem je pan Johan Enšu a poté budeme pokračovat bodem 10 eh, eh, systém vstupu a výstupu pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků zemí překračujících vnější hranice členských zemí EU a zpravodajkou je paní Renate Sommer. No a já navrhuji, poněvadž jde o společnou rozpravu, dát slovo nejdříve oběma zpravodajům, Poté zde máme pana Hecmana, eh, který je zástupcem úřadu Evropského ochránce dat. A potom zde máme pana eh, Bena eh, z pracovní skupiny článek 29. A potom samozřejmě dáme slovo dalším zájemcům o slovo. Takže nejdříve pan Enciu a poté paní Somer. Enciu, nebo paní Somerová jako první, tak paní Somer. Frau Somer první. Frau Sommer, Sie haben das Wort. Takže paní Somer nejdříve tady. Eh, děkuji, pane předsedo. Netušila jsem, že hovoříte i německy. Eh, chtěla bych vám představit svůj pracovní dokument. Je to návrh eh, vstup výstupního systému, který je součástí eh, legislativního balíčku, eh, který se týká tedy zabezpečení hranic. Takže cizinci se mohou zdržovat po určitou dobu maximálně tři měsíce v šengenském prostoru a to se kontroluje de facto podle razítek v pase. Zatím nemáme žádný elektronický kontrolní systém a to by se mělo změnit. Zejména v souvislosti s tím, že pokračuje kampaň liberalizace vízového styku se třetími zeměmi. Jaké problémy by toto mělo řešit? Razítkování pasu to je obtížné a trvá to. Například pokud někdo eh, desetkrát eh, přestoupí eh, šengenskou hranici, má v pase 20 razítel, to se špatně kontroluje. Navíc takové razítko je falšovatelné a není zde přiměřená kontrola. Dále máme problém v tom, že neexistuje jednotné sledování vstupu a výstupu eh, do a z šengenského eh, prostoru, takže nemůžeme kontrolovat eh, řádně, kdo se z té zdržuje nelegálně. Jestliže někdo potom nemá nebo zničí si cestovní dokument, pak už není kontrola vůbec žádná. Máme tedy elektronický eh, systém, v některých zemích existuje, jenomže tyto státy eh, se si stěžují na to, eh, že není možné v tomto nedokončeném systému spolehlivě kontrolovat pohyb zemí z třetích lidí. Je tedy nezbytné, aby se kontrola vnějších hranic přizpůsobila současnému stavu techniky, eh, tak aby mm, kontroly, které máme, byly spolehlivé. Eh, potřebujeme moderní nástroje pro prosazování pravidel. Chceme, aby kontroly byly co nejjednodušší a pokud možno automatizované, což je ku prospěchu Eh, běžných cestujících, ale také je možné se eh, eh, také potom bude možné vyměňovat údaje a budeme mít k dispozici zásoby spolehlivých dat. Že tento systém EES bude pomáhat k identifikaci osob, kteří zůstávají déle, než mají povoleno a to znamená, že každá členská země bude mít eh, přístup k celému systému a ne pouze k datům osob, které přestoupily její hranici. Jak to bude vypadat? Eh, budou v systému uloženy eh, údaje o tom, kdy a kde osoba vstoupila do systému a systém bude schopen upozornit také na vypršení době legálního pobytu. Dále eh, budeme mít eh, osobní eh, údaje k dispozici, což je jméno mm, osoba, jméno tedy osoby, číslo cestovního dokladu a mm, také u osob, které jsou v režimu vízovém, také otisk prstu a tam tam, kde eh, je bezvízový eh, styk, tak tam budeme mít také eh, otisky všech deseti prstů. Takže budeme mít data o tom, v kolik hodin, kterého dne a kde osoba vstoupila a z toho se vypočte také příslušná přípustná doba pobytu. Jaký bude přístup k tomuto systému? Příslušné úřady eh, budou mít eh, přístup eh, k datům, které jsou potřebná pro RTP a je třeba zajistit přístup členských zemí tak, aby mohli zjistit totožnost osoby, které zda se nachází na jejich území a však vstoupila na území státu jiného údaje budou platit, eh, budou moci být používány eh, k identifikaci osob a k přeskoumání legálnosti pobytu. Eh, samozřejmě data EES nebude možno předávat dále, to znamená mezinárodním organizacím nebo dalším zemím a přístup bude tedy možný za velmi přísně definovaných podmínek. Eh, pokud se týče přiměřenosti a smyslu EES, eh, to bylo vlastně eh, vyšlo tedy z té články se, se z pracovní skupiny EDPS a skupiny pro článek 29. My tedy se snažíme vytvořit věc, kterou, která nám přinese hodnotu navzdory tomu, že je to velice eh, drahá eh, databanka. Eh, jedna možnost je také využití těchto dat <clears throat> pro účely trestního stíhání. Já si myslím, že by to bylo vhodné, že toto by mohlo zlepšit boj proti kriminalitě. Kromě toho se je Především jde o to, abychom také omezovali přeshraniční trestnou činnost. K tomu tedy EES může přispět a my bychom měli využít tuto možnost. Další bod je e, používání biometrických dat od samého počátku. Komise vypracovává posouzení dopadu a zatím dochází k názoru, že toto bude příznivé pro eh, zabránění ilegální eh, migrace a také trestné činnosti. Pokud je třeba eh, rychle a spolehlivě identifikovat totožnost osoby, pak biometrické, biometrická data je to nejlepší, co může být. Jsem přesvědčená, že tento systém má tedy velký potenciál. Eh, jestliže eh, budou eh, ukládána data také od lidí s bezvízovým stykem, tak to skutečně pomůže. A pokud se týče ještě návrhu programu pro registrované cestující, komise Eh, se rozhodla pro systém, který spočívá v svém tokenu, tedy na eh, dokumentu. Měla by to být tedy eh, čipová karta, podle které je bude možné kontrolovat data oproti centrální databázi. Já myslím, že to není špatné, ale domnívám se, že je to zbytečně složité a mm, nákladné. Otázka je, jestli by nebylo lepší eh, využívat elektronický pas. Standardizovaný pas, který se eh, globálně šíří a ze strany Evropské unie eh, v dohodách s třetími zeměmi je požadován, by vlastně mohl fungovat, mohl by zastoupit roli tohoto dodatečného elektronického dokladu. Dále je třeba to, aby v elektronických eh, pasech tam máme jednak elektronickou fotografii a k tomu tedy budeme mít ještě eh, budeme mít eh, potisky prstů a ten elektronický snímek bude tedy dodatečným zdrojem. Ehm, musíme říci, že eh, ve Spojených státech eh, je eh, tento systém už zaveden a zkušenosti s ním jsou dobré. Myslím, že bychom se mohli poučit a myslím, že tady zvláště v době, kdy peněz není mnoho, můžeme-li nějakým rozumným způsobem ušetřit, tak to je naprosto v pořádku. A bylo by dobré, kdybychom měli systémy, které jsou stejně už funkční a e, stejně účinné. Děkuji. Děkuji a se rád seznámím s tímto, cestovním, e, s tímto pracovním dokumentem, kde je také stručné shrnutí, ale zároveň tento dokument také před, e, předkládá několik otázek. Jedná se tedy o program registrovaných cestujících. Účelem je vlastně eh, sledovat pohyb eh, účastníků eh, příslu, státních příslušníků třetích zemí, kteří často cestují do Evropské unie a jde tedy o to, že ještě předtím, než dojedou na ty hranice, tak projdou předběžnými prohlídkami. A proto zde tedy by bylo určitá, určitý odstupňovaný systém pro tyto státní příslušníky třetích zemí, kteří často cestují do Evropské unie. Zde se hovoří o tom, že se očekává, že se navýší počty lidí, kteří přijíždějí do Evropské unie a že se očekává také větší tlak na vnější hranice EU. Automatizace se tedy zdá dobrým nástrojem, který má snížit tyto tlaky, které se očekávají. Každý státní příslušník třetí země, který je starší 20 let, může žádat o to, aby se stal členem tohoto programu registrovaných cestujících, podá žádost na konzulátu kteréhokoliv členského státu nebo na kterémkoliv hraničním přechodu. Žadatel musí e, vyplnit a předložit strojově čitelný cestovní doklad, poskytnout biometrické údaje, také otisky čtyř prstů a také ještě musí uhradit poplatek ve výši 20 eur. Tento program registrovaných cestujících sebou nese různé otázky pro diskusy. Je zde tedy několik e, e, otázek, které, na kterými se musíme zamyslet. Zejména se týkají toho, zda je tento systém jako takový vůbec vhodný. A otázkou je, zda opravdu potřebujeme takový systém a zda by neexistovalo nějaké alternativní řešení. 20. Eh, března Evropského parlament obecně eh, schválil tu myšlenku programu registrovaných cestujících pro státní příslušníky třetích zemí. Sice tu myšlenku obecně eh, já také podporuji, ale zároveň bych chtěl vyzvat poslance a poslankyně, aby se zamysleli nad tím, zda by to, ty, ty účinné hraniční kontroly mm, ne, nemohly být eh, zařízeny nějakým jiným nástrojem. Je zde několik věcí, které můžeme spochybňovat. Například to, zda se opravdu zvyšuje počet lidí, kteří přijíždějí na hranice Evropské unie, protože podle statistik eh, v posledních třech letech nedošlo k takovému nárůstu. Také se, eh, také se zde říká, že tedy e, v celém šengenském prostoru je vlastně stejný tlak na ty hraniční přechody, ale ukazuje se, že to je jinak, že vlastně je zde pouze malý počet hraničních přechodů, které jsou vystaveny tomu největšímu tlaku. 30 veškerého pohybu na hranicích probíhá na 20 nejrušnějších letištích Evropské unie. Takže bylo by asi dobré položit si otázku, zda by téhož cíle nebylo možné dosáhnout e, jinými opatřeními. Třeba zda by tedy eh, protože vlastně eh, bychom mohli například navrhovat to, aby eh, se tedy tento přechod přes hranice zjednodušil i pro další občany, například ty, kteří jsou držiteli víz pro vícenásobný vstup nebo rodinné Eh, příslušníky. Pokud chceme eh, zjednodušit eh, přecházení hranic a chceme také zároveň zlepšit tyto ehm, kontroly, tak zde mohly být tedy ty automatizované nebo poloautomatizované hraniční kontroly. Další možností je také změnit šengenský hraniční kód, šengenský hraniční kodex, aby se zjednodušily Eh, tyto kontroly a použít eh, třeba poloautomatizované hraniční kontroly, které by vycházely právě z toho, že, eh, že ti lidé jsou zaregistrováni v databázích. A vypadá to vlastně, že toho výsledku by bylo dosaženo stejného výsledku jako v systému RTP, protože zde trošku je riziko, že by tento nový systém se překrýval s již existujícími systémy, například systémem VIS. Pokud bychom chtěli zavádět poloautomatizované nebo automatizované hraniční kontroly, tak byste mohly být eh, například samoobslužné kiosky na nejrušnějších eh, evropských letištích, které by byly pro eh, evropské občany a i pro další cestující. A toto by mohlo zcela jistě zlepšit ty toky těch cestujících a tak, aby to mohlo snížit čekací doby na letištích a na dalších hraničních bodech. Vzhledem k ekonomické situaci v celých členských státech, která občas eh, ohrožuje fungování i základních eh, služeb, které poskytuje stát, si musíme položit otázku, zda tento program registrovaných cestujících je dobrým návrhem v této chvíli. Myslím si, že bychom eh, zcela jistě se ještě měli zamyslet nad odhadovanými finančními dopady celého balíčku pro inteligentní hranice. Návrh komise hovoří o tom, že zde 585 milionů eur, které budou, na, eh, které budou určeny na zřízení toho programu systému vstupu a výstupu. Nicméně podle jediného posouzení dopadu, který komise připravila, Eh, tak tam se vlastně hovoří o 7, 712 milionech eur, takže tam je velký rozdíl. A celkově by to bylo 1,35 miliard eur, pokud tam přidáme ještě náklady na eh, zřízení systému vstupu a výstupu. Takže nebylo by to 1,1, jak eh, říkala komise, ale 1,35. Takže stále ještě očekáváme i třeba, jak by to bylo s eh, hm, provozními náklady těchto systémů. A také na to, jak by to bylo vlastně roz, eh, roz, eh, nebo rozprostřeno mezi členské státy, když ještě bereme v úvahu rozpočtová omezení. Pokud by zde byl tedy ten celkový rozpočet na celých 35 miliard na systém inteligentních hranic, tak musíme brát také v úvahu, že E, například u toho systému SIS2 nakonec došlo k navýšení těch nákladů a to zde můžeme také e, se toho obávat. A co se týče programu registrovaných cestujících, tam jde e, také o to, že i ty počty těch očekávaných cestujících a tím pádem výnosy z těch poplatků také nemusí být dobře odhadovány. Komise také můžeme spochybnit ještě další věc, protože celkový počet účastníků v těch stávajících systémů, které existují již v některých členských státech, kde jsou ta nejrušnější letiště, tak ten počet je mnohem menší, než jak eh, odhaduje komise. Například 46 tisíc v Nizozemsku, 24 tisíc v Německu, 707 tisíc eh, je to v programu Global Entry v USA. Komise navrhuje eh, tento program registrovaných cestujících, co by součást balíčku pro inteligentní hranice. A myslím si, nebo jde o to, že nejprve musí být eh, zřízen ten systém vstupu a výstupu a teprve poté se využívat ten program registrujících cestujících eh, zcela plně. Poté tedy dojde k tomu, že už se nemusí razikovat pasy a bude tam vlastně ten systém vstupu a výstupu. Nicméně eh, ten eh, program registrovaných cestujících eh, nezabrání tomu, aby se muselo ještě kontrolovat, jak zda ten člověk nepřekročil tu povolenou dobu pobytu a stále vlastně ještě se tam bude, musí probíhat ta fyzická kontrola. Takže já bych chtěl upozornit všechny poslance a poslankyně na všechny obavy a všechny otázky, které se týkají tohoto programu registrovaných cestujících, které jsem teď přednesl. A e, chtěl bych vás také požádat, abyste mi všechny své názory e, nebo abyste mi sdělili své názory, které potom využiju při přípravě této zprávy. Ani mm, zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Chcete slovo? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkujeme za příležitost pohovořit a děkujeme za eh, i eh, tu možnost 8. července prezentovat naše stanovisko. Chci omluvit pana Hastingse, pana Butahliho, kteří nemohou dnes se zúčastnit vašeho jednání, takže musíte se spokojit se mnou. Zaměřím se na, tom, na ten eh, systém, tedy eh, vstup na území a výstup z území, protože tady na vstupu a výstupu vznikají velké otazníky, pokud je ochranu údajů tento a pokud je o program registrovaných cestujících, toho se dotknu až na konci. Bereme na vědomí pracovní dokumenty připravené zpravodaji a je dobré se zaměřit na dvě otázky, které zde klade paní Somer a to především eh, potřeba a eh, eh, způsob, jak by ten systém měl vypadat. Podle našeho názoru. My jsme již předložili takové naše hodnocení kompatibility tohoto nového velkého počítačového systému a jak je v souladu s chartou lidských práv. Podle našeho názoru je dobré, aby váš výbor právě využil zde takové dvojí měřítko eh, pro eh, vyhodnocení systému IS. Je to článek 7 charty právo eh, na soukromý a rodinný život, je, není pochyb o tom, že tento systém, systém IS, v podstatě zasahuje do těchto práv a je třeba vyhodnotit, stále je to odůvodněný zásah do práv. Článek 7 podle nás to je vlastně eh, to první měřítko, podle kterého je třeba to poměřit a, mm, položit, a odpovědět na otázku paní Somerové. Potom článek 8 charty práva, právo na ochranu údajů. Článek 8 umožňuje, aby osobní údaje se zpracovávaly za předpokladu, že budou splněna určitá kritéria. Článek 8 definuje tedy pravidla hry. Test eh, článku 8 bude tedy, zdali IS splňuje tyto základní požadavky. Jinými slovy, tento test podle článku 8 by měl odpovědět na otázku paní Somerové, to znamená, zda-li ten návrh je v souladu s chartou. Samozřejmě zde úzký vztah s článkem 7, to je článek o e, soukromí a potom článek 8 ochrana osobních údajů. Takový systém, který skutečně zasahuje do práv, by měl projít tímto dvojím testem. Naše stanovisko to i dokládá. A na základě tohoto dvojího testu eh, v nás vznikají velké pochybnosti, zdali takovýto systém IS je nutný. A my jsme také i proto kritizovali eh, tento návrh. Naši hlavní rada pro zákonodárce Evropský parlament je použít tento rámec pro vyhodnocení tohoto návrhu a e, i e, samozřejmě nechceme zasahovat do politického procesu, to je na vás. Je to potenciálně e, systém, který zasahuje do lidských práv, takže to je třeba zvážit. V zásadě, podle našeho názoru, také i je třeba se na to podívat z pohledu stokholmského programu. Nové systémy se mají vyvíjet pouze, pokud stávající systémy se ukáží jako nedostačující. Od stokholmského programu víme, že komise eh, moc nenavrhuje nové systémy a tudíž je pozoruhodné, že zde navrhuje právě tento systém, poněvadž již máme další velké počítačové databáze systémy, které již na evropské úrovni existují a které plní tento účel ochrany vnějších hranic. Co je ještě důležitější? ty dva největší počítačové systémy mm, ve stávající formě stejně se ještě plně neaplikují. A VIS, VIS v podstatě ten byl eh, nasazen teprve nedávno a potom druhá generace šengenského systému, ta eh, nabyla účinnost, ta začala fungovat nedávno teprve. A v podstatě je třeba i posoudit tento nový systém ve světle tohoto. A nyní potřeba tohoto systému podle článku 7. Zde respektujeme vaše doporučení, ale eh, nesouhlasíme se všemi. Máme odlišný názor trochu teď to eh, zkonkretizuji. My jsme vyhodnotili slučitelnost s článkem 7 listiny a zvážili jsme i účel tohoto systému a podle našeho eh, názoru je tedy hlavně, ten hlavní účel je bojovat proti osobám, které eh, přetáhnou dobu pobytu. A nejsme si jistí, že tento účel je dostatečným důvodem pro vytvoření celého nového systému. Náš signál je takový. Pokud Evropská unie chce skutečně bojovat eh, proti eh, osobám třetích zemí, kteří přetáhnou dobu pobytu, tak musí mít tomu spíše konzistentní politiku. Tento systém může být nástrojem pro podporu takovéto politiky. Stejně jako šengenský informační systém také byl nezbytným nástrojem hm, při vytvoření šengenského prostoru. Ale nicméně IS podle našeho názoru nyní se vyvíjí jako vlastně samostatný izolovaný systém bez toho, aniž by se opíral o evropskou politiku či legislativu. A klademe si otázku, zdali to je správné řešení. A pořadí. Také jsme zvážili účel schromažďování statistik, jak se zmiňuje i v návrhu. Podle nás to je účel navíc, to není hlavní účel IS. Chápeme, že dobré statistiky jsou potřeba pro zprávu e, nebo ochranu vnějších hranic a boj proti těmto osobám, ale nemyslíme si, že tyto statistiky vyžadují obrovské databáze s osobními údaji. Nestačí pouze ukládat, e, e, ukládat a zpracovávat anonymní údaje. A potom článek 4 návrhu zmiňuje nutnost i zvýšit kontroly na přechodech vnějších hranice. Ano, samozřejmě my nejsme proti modernizaci těchto kontrol a je třeba využít veškeré počítačové možnosti proto. Ale opět vzniká otázka, zdáli bychom to měli dělat přes takovou obrovskou databázi. A závěrem velice rychle článek 8. I e, náš úřad také vyhodnotil e, slučitelnost s principy ochrany osobních údajů ve světle článku 8 charty. Jinými slovy, my jsme zvážili e, jednotlivá ustanovení návrhu, tak jak zmiňuje i paní Somerová. Nebudu opakovat zde ten test, o který nám jde, ten si také vyžaduje i otázky jako práva, eh, práva tedy těch osob, práva těch takzvaných datových subjektů a potom další významný prvek. Za prvé, eh, je třeba omezit ten návrh podle nezbytného účelu, což znamená, že ty účely musí být lépe konkretizovány podle nás. Také i systém podle našeho názoru v této fázi by neměl eh, i e, nějakým způsobem anticipovat přístup policejních orgánů. Přece je to systém, který musí e, chránit osobní údaje a ne být otevřen e, pro nějaké nové účely, jako účely orgánů činných v trestním řízení. Článek 8 listiny také i požaduje, aby to zpracování bylo spravedlivé. A to znamená, nesmí to být přemrštěné. Spra- zpracování údajů podle návrhu jako takového podle nás nesplňuje tento princip. Je to, pardon, splňuje tento účel, je to dobrý návrh. Nicméně za tři roky se tam budou doplňovat biometrické údaje. Proto jsme kritičtí a e, doporučujeme e, větší jaksi pojistky, které se týkají biometrických údajů, aby nedocházelo k nepřesnostem. A chceme to omezit na dva, eh, eh, na tedy dva až čtyři otisky prstů a ne těch deset otisků prstů. Víme, že tady je velký rozdíl. A teď velice stručně eh, ten program registrovaných cestujících. Podle našeho názoru, podle pohledu ochrany osobních údajů, já zde nechci teď hovořit o Eh, nechci se vyjadřovat k tomu, co řekl pan Enciu a k jeho úvahám. Jsme názoru, že tento návrh je méně problematický, je to dobrovolný systém a usnadní určitě ochranu hranic a kontroly na hranicích pro časté čas, eh, eh, cestující. Ale tento systém skutečně by měl být dobrovolný Účast v programu by měla vycházet ze souhlasu, to znamená souhlas daný dobrovolně a ne e, pod nějakým donucením, aby to nemělo negativní důsledky pro osobu, která odmítne se zapojit do systému. A, a teď stručně ten model dohledu, to eh, je model, koordinovaný model dohledu, který my aplikujeme pro Eurodac, SIS a VIS a je to model dohledu, který podle našeho úřadu je zásadní model i pro Eurolisa a znamená to i e, velkou spolupráci s národními úřady ochranu, ochrany osobních údajů, takže to v podstatě zapadá do celkového vývoje v oblasti, v oblasti svobody, spravedlnosti a práva. A nakonec také jsme se zabývali bezpečností, respektive zabezpečením systému a technickými doporučeními. Chceme, aby váš výbor se zabýval těmito doporučeními a především těmi, která apelují na eh, silné zajištění zabezpečení údajů ukládaných. Děkuji a nyní článek 29, mm, pracovní skupina pan Pen. Uh, chair, um... Děkuji, pane předsedo. Tak především děkuji jménem pracovní skupiny, že zde můžeme představit naše stanovisko. Podobně jako EDPS, já se zaměřím na systém vstupu a výstupu eh, přes hranice, což je tedy náš hlavní zájem. My ve svém stanovisku uznáváme, že eh, je třeba eh, mít eh, centralizovaný systém kontroly, že je třeba se tímto postavit proti ilegální migraci a domníváme se, že je třeba všem tyto návrhy změnit, neboť ten práh přiměřenosti není podle našeho názoru splněn. Komise identifikuje eh, různé důvody eh, pro to, aby se zavedl systém EES a celkově takový systém je považován za velice užitečný a nezbytný eh, pro boj proti nelegální migraci pracovní skupina tím není zcela přesvědčena a máme proto tři body. Za prvé jsme si položili otázku, eh, může takový systém být funkční a máme své pochybnosti. Ten systém má smysl a je užitečný, pokud eh, budeme moci předpokládat, že budou registrovány všechny eh, všechny eh, přechody, všechny hraniční přechody a že bude registrace všech lidí, tedy ze všech zemí. My víme, že takový systém není ani v USA, ani v EAS a Tady bych chtěl ještě připomenout, eh, že Evropa je velmi rozsáhlá a máme velmi dlouhé hranice, ať už pozemní nebo eh, mořské, eh, zejména tedy v, na východě Evropské unie a směrem k Africe a podobně. Čili pochybujeme o tom, že by se takový systém podařilo zavést a e, musíme, pokud zavedeme nedokonalý systém, musíme se e, zamyslet nad tím, co by to znamenalo. Asi by to bylo při, nejmenší, při nejmenším falešné statistiky a spousta dalších problémů. vídeme li z předpokladu, že e, si myslíte, že takový systém může fungovat, pak máme druhou otázku. A druhá otázka zní, eh, může EES skutečně eh, přispět k potírání nelegálního setrvávání na území po vypršení eh, legální doby původu pobytu. Takže otázka je, co eh, budeme mít skutečně eh, jasně eh, řečeno, kdo je, tedy jaksi identifikace těchto lidí, dále jestliže zůstane někdo přes čas, je to z nelegálních důvodů a druhá věc je, tedy třetí věc je detekce těchto lidí. A pak je tady otázka navrácení a tady s tím nám systém ES s příliš nepomůže. A mm, z toho vyplývá naše třetí principiální námítka a to je, čím EES může přispět k identifikaci e, lidí zůstávajících déle, než mají povoleno. To by mohlo být e, zajištěno pouze, pokud budeme mít e, biometrická data, ale pak je tady ještě otázka, jestli oproti SIS 2 e a e, další systémů, které mají e, biometrická data, jestliže se EES to může ještě něco přidat. Pak je tady otázka lidí s bezvízovým stykem. to eh, jsou vlastně eh, lidé, kteří přicházejí ze zemí, eh, jež nejsou považovány za rizikové z hlediska emigrace. Takže tolik tedy KS, e ale máme tady ještě tři další problémy. Za prvé statistika, jestliže příspěvek ES je omezený eh, k boji proti ilegální migraci, pak si myslíme, že ta eh, velká databáze eh, dobře může zlepšit statistiku, ale i tento příspěvek je poněkud pochybný, poněvadž určitě nebude obsahovat ty, kteří vstupují na naše území nelegálně. Eh, druhá věc eh, jsou náklady, to je tedy eh, ne úplně o ochraně, je třeba se to zaměřit. A za třetí přístup z hlediska vynucování zákona. A to je věc, na kterou vám i nám záleží, čili toto je také třeba zohlednit při rozhodování. Čili když to všechno zhrnu, tak eh, myslím, že je to dostatečné zdůvodnění našeho kritického pohledu eh, na eh, tohoto entry access systému a tedy otázka je, jestli zavádění toho systému ES je, je, je rozumné. A eh, ještě se zmíním krátce o RTP. Eh, paní Sommer už řekla, že eh, jsme se pozastavovali nad tím, proč je nutná nová biometrická databáze, jestli by tedy nestačily pouze elektronické pasy. Eh, eh, já bych tomu mohl dát ještě něco, ještě další komentáře, ale myslím, že to pro to chvíli postačí. postačí. Dobře, takže teď debata je tedy eh, čas pro stínové zpravodaje. Vím, že pan Enšu stínoval zprávu paní Zomerové a my už jsme si vás tedy eh, vyslechli, zájem jste se stínovali, mm, takže mm, možná pokud chcete ještě stručně něco dodat, já si myslím, že eh, je možno dát slovo eh, dalším stínovým zpravodajům. Takže nyní pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Určitě mohu říci mnoho věcí, ale ehm, nejdříve tedy eh, obecnější komentář k celé problematice. Eh, ponechám stranou většinu otázek týkajících se ochrany dat, poněvadž já myslím, že není třeba přesvědčovat parlament, že je nutné mít kvalitní ochranu dat. Nicméně více potíží mě dělají eh, ty, ta zadní vrátka v softwarech, v těch operačních programech. Možná, že nejsem ten pravý kdo vám eh, tady říká, že byste neměli eh, mít eh, tyto programy v systému Windows, že by možná bylo spíše, spíše jít do Linuxu, ale to já nejsem neutrální osoba. Teď je třeba si uvědomit o jaksi kvantitativní data. Eh, máme zde tedy eh, populaci třetího světa a tam dochází k obrovským migracím. Eh, většinou se to týká migrací vnitrostátních, ale nemalujme si to růžově. nemyslíme, nemyslíme si, že ten pohyb bude ustávat ať se podíváme na HCR, jakákoliv další data, tedy Spojených národů a tak dále, UNHCR, tak eh, eh, ty pohyby narůstají a to se týká tedy eh, legálních i nelegálních přestupů hranic. Co se týče technických řešení, já je taky ponechám stranou, protože o to teď nejde. Myslím, že technická řešení a to efektivní technická řešení se dají nalézt, pokud je eh, člověk hledá. Ale to už eh, není součástí naší debaty. A další komentář. Pokud se zaměříme na osoby překračující povolenou dobu pobytu, eh, tak eh, eh, možná nehledáme ty správné odpovědi. O co nám jde, je hlavně to, kolik jich tady je, odkud jsou. A jestliže si myslíme, že tento program nám je pomůže eh, najít, eh, vystihnout, tak já, já si myslím, že to eh, jaksi není tak docela pravda. Prostě tito lidé, kteří zůstávají déle, tak eh, opravdu nás eh, eh, zajímá, od, odkud jsou a za jakých okolností tady zůstávají déle. A já myslím, že bychom měli spíše se na ně dívat tak, jako na lidi, kteří potřebují určitou ochranu, já nevím, zdravotní, jakoukoliv. Dále ke zprávě pana Enčia. Myslím si, že demokratický proces funguje takto. Eh, pokud se parlament rozhodne, že takový program potřebujeme, eh, pak to eh, rozhodnutí by mělo platit až do rozhodnutí dalšího. Čili myslím, že bychom neměli debatovat o tom, jestli máme rozhodnutí nebo nemáme rozhodnutí. Že nějaké, nějaké rozhodnutí tady je a toho se držme. A e, můžeme se o tom bavit dále, když najdeme důvody, proč to rozhodnutí změnit. Ale zatím tedy rozhodnuto bylo, rozhodnutí už máme. Dále e, smysl RTP je určitě urychlit e, odbavování na hranicích. Myslím si, že to je platný bod. Já myslím, že není třeba vymýšlet další řešení. Když teď máme tedy návrh komise, myslím, že bychom se měli soustředit na to, aby to iniciativy, které tady máme, dopadly co nejlépe. Dále jsou tady specifické otázky a sice jestli je vhodné eh, spíše se zaměřit na usnadnění překračování hranic pro evropské občany, kteří mají právo eh, na eh, volný pohyb. Já si myslím, že na to se už nemusíme, tím se nemusíme zabývat. Myslím, že tady už je to vyřešené docela dobře. Takže RTP ETP se týká urychlení odbavy na hranicích pro Eh, občany třetích zemí. Další eh, věc je tady eh, jednodušší a důkladnější kontroly při opakovaných vstupech a tak dále. A já se tedy ptám, proč ne RTP? Protože Smart Borders to je hlavně o tom, abychom nediskriminovali zejména cizí občany a aby nebyli diskriminováni tady ti, kteří mají mm, víza k, opak, k opakovanému vstupu oproti těm, kteří mají bezvízový styk. Dále eh, množství osob přeskračující naše vnější hranice je eh, vysoký a současné vybavení, tedy mm, ostrahy hranic, eh, kapacitně nestačí. Tak eh, občas to tedy zní, jako by šlo tedy pouze o cestující vzduchem, tedy kapacit na letištích, ale není to tak. Třeba počty Rusů, kteří eh, se, eh, kteří překračují finskou hranici, eh, tedy po zemi z důvodu dobrých a legálních, je opravdu obrovský a těžko se to zvládá. A nyní k paní Zomr bylo by hezké, kdybych to mohl říci německy, ale já to asi německy nezvládnu, takže se vracím k angličtině. Mám dojem, že tady jsou určité nejasnosti. Obecně si myslím, že si s paní Somerovou docela dobře rozumíme a e, já jenom, jak jsem řekl, bych se asi se tolik nezaměřoval na osoby, kteří, které překračují povolenou dobu pobytu, ale nechci tady tu e, debatu e, rozplizávat. A já už jsem mluvil dost dlouho, takže děkuji vám. Vielen Dank. Ähm, ich möchte auch mich. Já bych se také chtěla zaměřit na Smart Borders a vstup a výstup, protože eh, my eh, tady se snažíme eh, jak si zavést databázi, která je, patří největším a nejdražším na světě Eh, no, to už je alarmující, ale když si položíme otázku, k čemu to má být, tak ten problém je ještě větší. Momentálně se zabýváme tím, kolik lidí je v EU přes čas. Samozřejmě eh, eh, to, je, to nezachycuje ty, kteří jsou tady ilegálně. čemu nám to bude? Eh, jenom pro statistické důvody, jinak s tím nic nenaděláme a k tomu opravdu nepotřebujeme tyto náklady takovouto databázi. No a další, eh, pokud se týče ochrany dat, tak my v podstatě nemáme ani společnou politiku, co potom s těmi lidmi a s těmi údaji udělat. Má každá země uspořádáno podle svého a takže si myslím, že pokud nemáme společnou politiku, tak celkem nemá smysl tady budovat společnou databázi. No a k tomu přistupují náklady. Komise počítá s tím, že to bude stát víc než miliardu eur, podobně jako u jiných velkých nákladů, ale my víme, že e, takovéto náklady e, mohou e, růst a růst a růst. Víme, že v USA účetní dvůr eh, něco podobného zastavil, poněvadž ty náklady zůstaly, eh, začaly růst do nadoblačných výšin, takže momentálně žádný systém nemají. A navíc ještě máme eh, krizi v Řecku, Španělsku a tak dále. Neustále zavádíme nové úsporné programy, eh, škrtáme, eh, škrtáme penze, škrtáme náklady na zdravotnictví eh, a nyní chceme po těch politech, aby dávali miliardu nebo ještě více na statistiku. A jak to zdůvodníte těm zástupům nezaměstnaných mládežníků? Čili prostě dávat tolik eh, peněz do systému, eh, jehož eh, smysl a užitek nám mm, není zcela jasný, to nevím. Paní Sommer, podobně jako členské země, žádáte, aby systém o přestupování hranic byl používán nejenom pro pohraniční kontrolu, ale také pro potírání kriminality a to si o přístupu k, eh, přístu, k otiskům prstů. Ne, nicméně máme spoustu mezinárodních dohod, které právě toto právě toto eh, v tom nám brání. My právě v Německu jsme nezavedli centrální databázi otisku prsku, poněvadž to není v souladu s ochranou dat. Eh, ve Francii takováto databanka eh, otisků prstů pro všechny francouze byla eh, hodnocena jako neústavní a také v nízozemí od tohoto upustili z důvodu nezákonnosti. A jak tedy chcete za těchto podmínek zavádět eh, centrální databázi otisků prstů pro občany třetích zemí? To by byla diskriminace, která podle evropského práva není možná. Já myslím, že mě nikdo nebude tvrdit, že každý eh, cizinec eh, má více kriminálních sklonů než Evropan. Dále eh, komise a další zde opakovaně tvrdí, že sběr a kontrola otisku prstů technicky není možné a navíc to zpomaluje odbavení na hranicích. Z tohoto důvodu příliš nerozumíme tomu, Eh, jak tedy tu biometrii eh, do celého systému zabudovat úplně od začátku. My ještě nemáme zkušenosti eh, z vizového informačního systému a my víme z pilotního projektu, že získat otisky prstu jedné osoby na hranici zabírá tři minuty navíc oproti běžnému obdavení takže tam budou vznikat fronty a jestliže eh, bude přibývat cestujících, tak my už teď víme, že provozovatelé letišť si stěžují, že eh, jim letiště začínají být malá eh, pod náporem cestujících. To nevím, jak to budou zvládat dále. Máme tady turisty, studenty, akademiky, Eh, eh, chceme pro ně eh, řídit nějakou extra cestu, nebo prostě necháme stát ve frontách, nevím. Komise se k tomu příliš nevyjádřila posouzení dopadů. Ani tedy neskoumala dopady z běru otisku prstů na ochranu dat ani na rychlost odbavení ale jestliže tedy chcete, aby to od začátku eh, bylo tedy sběr biometrických dat, eh, včetně, eh, včetně tedy dopadu na tedy ochranu dat a délku odbavení, tak to musíme přeskoumat. A já si myslím, že tady skutečně je třeba opravdu přeskoumat dopady na základní práva, na ochranu dat, na propustnost vnějších hranic EU. Takže pokud eh, tady chceme provozovat eh, politiku, která je tedy odpovědná, to znamená, k čemu to povede, eh, jaké to bude mít důsledky, tak skutečně je třeba, abychom alespoň jako parlament provedli analýzu dopadu. Já si myslím, že ostatní frakce na tom také budou rozumět. Tedy nejdříve se zaměřit na to, jaké jsou dopady na základní práva, na ekonomiku a tak dále. Tak mm, doufám, že si rozumíme. Děkuji. Děkuji, říká pan Kirchhoff. Já budu velice stručný, pane předsedo. Soustředím se jen na ten systém vstupu a výstupu, protože samozřejmě já i mý kolegové vítáme, vítáme zavedení takového systému, protože samozřejmě by tento systém minimálně teoreticky napomohl snížit nelegální imigraci. A tento systém by také umožnil eh, i členským státům eh, soustředit se na toto téma. Nicméně myslím si, že se s tím spojeno několik problémů, několik otázek. Hmm. Jedná se vůbec eh, celkově o otázku tohoto systému a pak eh, i to souvisí s tím, jak by vypadala ta logistika. Co se týče obecně systémů informačních technologií, tak mám určité zkušenosti jak s IT systémy, eh, jak v politice, tak i mimo. Například eh, v 80. letech jsem ve své, nebo jsme v naší právnické firmě zaváděli jeden účetní systém. Tehdy to mělo asi uložený prostor 100 megabajtů a bylo to vlastně všechno v jedné místnosti, která byla velká asi tak osmkrát více než tento sál. Byla tam obrovská klimatizace a tak dále. A eh, tam šlo o to, že všechny ty to přístrojové fungování, eh, ty, ty přístroje fungovaly, ale ten software musel být neustále aktualizován a také v následujících 20 letech, eh, kdy byly zaváděny ve Spojeném království různé nové eh, programy, tak vlastně se museli ty systémy s tím vypořádat. Byly zde veliké databáze třeba pro zdravotnické systémy a tak dále. A také se to týkalo i databází pro hraniční zprávu tyto náklady na tyto systémy se naprosto vymkly kontrole a e, zajímalo by mě, jak to vlastně například bude s náklady, které by souvisely s konkrétním prováděním toho systému EES a RTP. E, máme zde e, program nebo rozpočet Evropského fondu pro bezpečnost na období 2014 a 2020 a zajímalo mě, zajímalo by mě, nakolik, eh, jak budou vypadat ty náklady. Já se trochu obávám, že nakonec budeme zklamáni tím, jak ty celkové náklady eh, budou eh, šplhat nahoru a také budeme muset uzavírat velký počet různých kontraktů. A pak otázka využívání těchto databází pro orgány činné ve vymáhání práva. Myslím si, že ten systém vstupu a výstupu by takto mohl být koncipován přímo od začátku, že by to bylo lepší, než později něco k tomu systému dodávat, nějak ten systém e, zlepšovat. Například e, VIS nebo systém Eurodac, to jsou systémy, kde jsme vlastně později přidávali nějaké další funkce a tam máme problémy. Také je e, zde otázka, jak využívat, e, nebo zda využívat biometrické údaje. E, Jde o to, že stačí se podívat na zkušenosti ostatních, například nebo zejména zkušenosti USA, kteří zavedli za obrovských nákladů systémy využívající biometrické údaje. Tady eh, tam se hovoří o miliardách dolarů, byly to obrovské náklady a myslím si, že pro ně je dost obtížné říci, zda vůbec z toho mají nějaké kladné výsledky, e, za to vůbec dokážou posoudit a zda tam byly kladné výsledky. Takže e, já jsem možná trošku skeptický, protože jsem i ve politické skupině, která je trošku skeptičtější, ale myslím si, že je důležité, abychom upozornili na tyto obavy. Chtěl bych říci, že Eh, zcela jistě souhlasím s tímto principem, bylo by to úžasné, ale zároveň musíme velice eh, úzce sledovat eh, ty finanční aspekty a také musíme velice pozorně sledovat, jaké zkušenosti mají s podobnými systémy ostatní země. A je také důležité změřit Eh, výsledky těchto programů, posoudit, jaké to mají, jaké mají výstupy. Mm, omlouvám se, pane předsedo, ale opravdu je velice důležité být obezřední v těchto otázkách. Předseda, děkuji, pane Kirchhope. A ještě další eh, poslanci a poslankyně se přihlásili. Do diskuse nejprve paní Mathieu. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád, abyste Teď to všichni zkrátili, poněvadž máme sklus a ještě nás čeká další jeden bod před schůzí koordinátoru. Já si myslím stejně jako kolegové, že Mm, ten balíček komise je dobrý, ale určitě lze co vylepšit v některých aspektech. A to především, pokud jde o náklady, jak řekl pan Enciu, milion třista, eh, eh, ano, to je, myslím, eh, možná bychom měli snížit náklady na tuto operaci, která je nezbytná. Samozřejmě inteligentní hranice, všichni si stěžují na hranice EU, i my si stěžujeme na eh, určité problémy na hranicích, takže je nutné eh, mm, mm, tuto bolestivou otázku řešit. To je velice aktuální. A teď, pokud jde o eh, ten program registrovaných cestujících, paní Somerová má pravdu. Návrh komise možná není adekvátní. A proč tedy nenavrhnout něco, co třeba dělají Spojené státy v tomto smyslu? To by možná bylo rozumnější a určitě zde je zkušenost, která ukazuje, že je funkční. A proč tedy eh, nezvolit tuto cestu a navázat na zkušenost, eh, kterou již mají a možná by to snížilo i náklady. A máme zde tedy zkušenosti z Ameriky, které se jeví jako zajímavé. A teď pokud jde o nařízení, o, eh, které se týká toho systému vstupu-výstupu, nesmíme opomíjet přístup eh, pro policejní orgány. V každém případě policejní orgány eh, by měly mít přístup k těmto informacím od samého počátku. A myslím si, že samozřejmě já nechci opomíjet eh, listinu základních práv ani mm, to, že to je jasné od samého počátku, ale v každém případě by nemělo smysl zavádět podobný systém, pokud by policie neměla k němu přístup od samého začátku. A je třeba, aby díky tedy tomuto balíčku inteligentních hranic také bojovali proti nelegální migraci. To podle mě je velice důležité od samého počátku, poněvadž toto také všechno by mělo sloužit boj, k boji proti nelegální migraci. V každém případě když se podíváme na ty fronty na hranicích, no to se přece všechno eh, vyřeší, eh, když vyřešíme průchodnost hranice i díky prvnímu balíčku, protože víme, že cestující, který eh, cestuje pravidelně ze třetí země, tak díky Eh, tomu prvnímu nařízení, no tak eh, tam potom ta průchodnost hranic pro něj bude snažší. Tak já zde nevidím problém, eh, který by zde nějak vznikl. Signora Romero. Nyní má slovo paní Romero. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že paní Zipel požádala o slovo přede mnou. Tak, Frau Zipel. Děkuji, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně eh, programu registrace cestujících. Myslím si, že i tento program je třeba vnímat kriticky, poněvadž otázka je, eh, zda eh, je přiměřené, aby se od lidí vybíralo tolik dat k tomu, aby měli bezvízový styk a zda nemůže docházet k diskriminace eh, Skupina eh, Pročánk 29, tady už eh, zástupce této skupiny řekl, že my nekontrolujeme všechny cestující, ovšem to ještě doufám nebude znamenat, že se opět nebudeme ještě více zabývat stupněmi kontrolami u lidí vstupujících různými dopravní prostředky. Eh, paní Zamer eh, říkala, proč už nechceme razítkovat, ale chceme spíše eh, elektronickou kontrolu. Ale Eh, jestliže, a paní Izomr řekla, že eh, toto souvisí se zaváděním eh, dohod o usnadnění vizového režimu. Nebylo by lepší tedy, když jsou to takové náklady, takové potíže, nezavádět vizové úlevy? Další otázka. Máme tady nelegální Eh, nelegální lidé, kteří vstupují no, sem na území, je jich mnoho, je jich málo a ti, co zůstávají dále, jsou eh, kriminálníci, teroristé. Co to je? Taky o tom vlastně nic nevíme. Nebo eh, jsou to lidé, kteří jsou tady nějak vykořišťováni, musí platit vysoké mm, renty a tak dále. Myslím, že také možné, že někteří občané EU z toho žijí. A další věc, co se stane, eh, když tady někdo zůstává přes čas. Víme, kde je eh, a co s tím můžeme dělat. Eh, paní Zepel také říká, že tady je možné také používat rozeznávání podle obličejů, ale znamená to, že budeme všude na silnice a na veřejná místa dávat kamery, které budou rozeznávat obličeje kvůli pár lidem nebo neznámému počtu lidí, kteří tady zůstávají ilegálně. To je určitě nepřiměřené a taky e, skutečně to už e, příliš zavání e, velkým bratrem. Další otázka předávání dat. Eh, myslím, že v rámci eh, eh, současných debat, které probíhají, je celkem směšná. Prostě víme, že když některé země data chtějí, tak si opatří. Teď je to drahé a vidíme, že to bude snad ještě dražší. Eh, zdá se nám, eh, zase mně, že je to naprosto nepřiměřené vzhledem k tomu, jakým třeba sociálním obtížím eh, některé země čelí a pokud se té užitečnosti týče, to je něco podobného. Thank you, chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan Coelho. Chtěl bych poděkovat paní Sommer za schnutí eh, jejího pracovního dokumentu a chtěl bych také říci, že sdílím ty otázky, které jste již zazněly. Potřebujeme vůbec takový systém a takové systémy, jakou přidanou opravdovou hodnotu nám může přinést? Jsou tyto systémy tím nejlepším způsobem, jak e, přinést řešení, která opravdu potřebujeme? Myslím si, že ta eh, odpověď pana Somera je taková optimističtější, zatímco pana eh, Inčina je taková spíše opatrnější. Já bych se rovněž přiklánila k takovému opatrnějšímu přístupu, obezřetnějšímu přístupu k těmto systémům. A chtěl bych vám předložit svých pět otázek. Za prvé, co eh, získáme díky těmto systémům? Jak již zde zaznělo z úst několika řečníků, i z úst zástupce eh, Evropského inspektora pro ochranu eh, eh, osobních údajů, tak jde o to, že chceme zjistit osoby, které, které zůstávají, které překračují tu povolenou dobu pohybu, ale zároveň nezjistíme, kde, kde ti lidé pobývají, kde se zdržují. Také nám to nepřinese žádná jiná řešení, aby se zrychlily ty návratové postupy, politika návratu. Nepřinese nám to ani žádná nová řešení v takových situacích, kdy třetí stát nespolupracuje při té e, návratové politice. Jaký z toho mám pocit? Já nevím, co nám tyto nové systémy přinesou. Mám pocit, že ten jejich přínos nebude příliš velký. Můj druhý dotaz už eh, vlastně položil pan Kirchhoff. Otázkou je, zda to všechno bude fungovat. Eh, například v USA už takové programy fungují asi 10 let. Oni na to vynaložili obrovské částky a ty jejich programy příliš nefungují. Takže proč si myslíte, že v Evropské unii to bude fungovat? Opravdu očekáváme, že nám se to podaří? Můj třetí dotaz. Kolik to bude stát? Jaké budou náklady? Vyslechl jsem si pana Enčiu, eh, který už teď hovořil, že z té částky 1,1 se to asi prosune na 1,3. A když se hovořilo o SIS-2, tak se hovořilo o 23 milionech, to byly ty původní návrhy komise, ale nakonec to všechno eh, se vyšplhalo až na 65 milionů náklady na SIS-2. A pokud tedy eh, chceme eh, využít peníze na ochranu vnějších hranic, tak eh, zde vlastně celkově se hovoří asi o 95 milionech. Takže celkově, pardon, tedy, tedy ty dva systémy SIS a SIS 2 celkově stály asi 250 milionů eur. A přitom ty původní odhady byly mnohem menší. A teď vlastně hovoříme o e, částkách, které jsou asi pětkrát vyšší, než byly ty náklady na SIS a, to, a stále ještě hovoříme pouze o tom prvním návrhu. Jak, kolik to nakonec bude stát doopravdy? Pětkrát víc? To nikdo teď nedokáže odhadnout. Má další otázka. Jste zástupce, nebo už řekl zástupce pracovní skupiny podle článku 29, eh, hovořil o tom, že teď vlastně začíná fungovat druhá generace šengenského informačního systému SIS-2 a vízový informační systém VIS se teprve začíná zavádět. Myslím si, že bychom ještě měli počkat a měli, měli bychom ohodnotit, jaké přínosy přináší tyto dva systémy SIS-2 a VIS protože přece nechceme zdvojovat jejich funkce. Nechceme, aby se ty funkce překrývaly. Myslím si, že není příliš moudré, abychom vynakládali peníze na to, abychom vytvářeli nové systémy, když možná zjistíme, že ty existující systémy nám mohou alespoň částečně nějaká řešení přinést. No a má pátá otázka se týká ochrany údajů. Nechci už opakovat to, co zde řekli zástupci ehm, kteří se vyjádřili k otázce ochrany osobních údajů. Myslím si, že opravdu zde panují velké obavy ohledně ochrany osobních údajů. Pane eh, předsedo, ještě bych na závěr chtěla říci, že v únoru 2012 se konala konference, kterou eh, organizovalo tehdejší dánské předsednictví v Kodani a byla to konference o inovační zprávě hranic. Společně s panem Enču a s paní Enkale jsme tehdy e, vyjádřili velké obavy, které se týkaly toho balíčku o inteligentních hranic. Už tehdy, v roce v únoru 2012, tehdy jsme hovořili, že Evropská unie by si měla spíše řešit jiné prioritní otázky a že by měla e, obecně odložit e, těch, te, tu myšlenku e, inteligentních hranic. Tehdy se hovořilo o tom, že nejprve nebo už tehdy jsme hovořili o tom, že bychom nejprve měli plně využít a zavést do praxe ty stávající systémy, které již existují, než zahájíme nějaké nové systémy. A stále si toto myslím. Děkuji. Nyní paní Romero. Vamos. Děkuji, pane předsedo. De facto celé toto legislativní období hovoříme o opatřeních pro kontrolu imigrace, terorismu a systémy SIS a VIS a tak dále. Vlastně 90% rozpočtu jsme vynaložili na právě na toto. A e, e, teď máme rozpočet třeba na Úřad pro asilovou politiku a tam jsme vyčlenili rozpočet, potom rozpočet na SIS a VIS. No to je, když to sečteme, to je skandální. Zde v podstatě ti, sem, ti lidé sem jezdí do Evropy mm, z různých důvodů a přece mm, ti, kteří překročí eh, lhůtu, mm, tak eh, jaké důvody, z jakého důvodu, proč? My nestudujeme příčiny, my bychom měli provést skutečně studii dopadu této situace, eh, kterou se tak zabýváme a pořád chceme zavádět nové nové elektronické systémy. A já si myslím, že tady v podstatě eh, eh, všichni, kteří si vzali eh, slovo, tak k tomu měli výhrady. My jsme měli systémy, teď je nahrazujeme systémy, kterým říkáme inteligentní a myslíme si, že to snad nějak zázračně vyřeší problém a pokaždé, když vznikne nějaký inteligentní systém, no tak vždycky my to eh, propojujeme eh, s tím, že jde o lidi, kteří jsou nečestní a něco páchají, jako kdyby to všichni byli teroristé. No přece tak toto v Evropě nejde poněvadž skutečně, pokud si myslíme, že nějaký e, člověk je nečestný, no tak e, proč tady e, přijímáme potom iniciativy, které se týkají základních práv těchto občanů, těchto osob? Jaký je rozdíl je mezi tedy námi a těmito osobami ze třetích zemí a jaké musíme zvážit, jaké jsou třeba jejich práva, pracovní práva, jak bydlí, jaký mají přístup k tomuto všechno a tím se nezabývá vyjednáváme a vždycky pořád zde my se, nám jde jenom pouze o represe, represe. A to přece není Evropa, kterou chceme, kterou si přejeme. To je mm, mm, Evropa, kde si říkáme všichni, co sem jezdí, tak aby nás tady nějak eh, využívali a jsou to teroristi. No přece komise nám eh, ale předkládá pouze dokola pouze podobné iniciativy. Děkuji paní Koraca Bild. Děkuji pane předsedo, já vítám práci paní Somerové a pana Enciu a návrh komise. Já především vítám tuto diskuzi, protože samozřejmě je zde celá řada otázek, otevřených otázek, eh, kterými je třeba dále se zabývat. Samozřejmě je velice důležité, abychom e, e, ochránili naše občany, abychom měli moderní kontroly na hranicích e, z různých důvodů. Ale již máme jeden a vlastně my jsme ho právě přijali, novou generaci SIS a VIS. A zde bych chtěla vyjádřit souhlas s panem Coelho. Ano, bylo by užitečné Eh, nejprve eh, se podívat na to, jak tyto nové systémy fungují a pokud fungují a ponaučit se eh, ze zkušeností s nimi a dále případně rozvíjet. Další téma, které tady jsme také slyšeli, je otázka nákladů, efektivity nákladů. Náklady ve smyslu finančních zdrojů, ale také i ve smyslu administrativní zátěže pro členské státy. Některé členské státy mají stovky, stovky takových přechodů, nemluvě o konzulátech. A ne všechny konzuláty nyní e, jsou vybaveny e, e, tak, aby mohly zvládat registrační systém. Také si myslím, že je velice důležité se zabývat otázkami, jako je otázka ochrany osobních údajů, jak jsme slyšeli od inspektora. Za což děkuji. Za tyto názory děkuji musíme více diskutovat o těch různých eh, pojistkách na ochranu, eh, na ochranu osobních údajů, soukromí, aby to bylo skutečně proporční, uměrné eh, s cílem bezpečnosti, aby to bylo v souladu. Dále je třeba i zvážit eh, tento eh, systém jako plně dobrovolný systém. Možná některé státy ho potřebují, tak ho budou mít, já to respektuji, a jiné státy třeba si řeknou, že je to příliš nákladné a že mm, mm, není to tedy finančně efektivní, a, mm, takže by to mělo eh, být flexibilnější. A já se těším na tuto diskuzi, je velice důležitá. Děkuji. Um, Intveld, děkuji, pane předsedo. Já si nemyslím, že kombinace e, veřejných orgánů a nějaké mega IT infrastruktury, že to je zrovna eh, šťastný svazek. Já neznám eh, žádné příklady velkých projektů, které by uspěly. Ne, Většinou ne, většinou nesplnili uček, očekávání z různých důvodů. My pořád ale nejsme schopni se ponaučit. Po každé komise předloží nějaký návrh, který mm, podle mě vypadá jako ty programy, které mm, vidíme v televizi, když vám chtějí něco vnučit, prodat a komise nám chce také prodat něco na, nějaké, na naše problémy. A já si myslím, že v době hospodářské krize to snad není nejlepší způsob, jak eh, vynakládat 1,1 miliard, a možná to bude 5 miliard nakonec. A lidé v Jižní Evropě, když se podíváte na hm, na nezaměstnanost mladých, třeba 50% na jihu Evropy, tak eh, vyřešíme to tím, že zavedeme inteligentní hranice. A jak řekla řada kolegů, i kolega Coelho velice správně poukázal na americkou situaci i Spojené státy. Ani Spojené státy nejsou schopny zajistit plnou funkčnost tohoto systému. A e, to se tedy myslíme, že Evropa, Evropská komise bude efektivnější než Spojené státy? než jejich ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, no upřímně ne. A potom další příklad, Spojené království, asi tam ten systém funguje e, lépe, škoda, že pan Kirchhoff nás opustil a i tam měli obrovské problémy které eh, byly eh, spojeny s, dokonce museli vyhodit tu firmu, která ten systém zaváděla, stále je to promrhali spoustu peněz, byla to obrovská operace všechno a skutečně musíme pečlivěji se zabývat těmito zkušenostmi. A já chci odpověď na otázku, jaké problémy tím vyřešíme. U toho protože ten účel, ten cíl je úplně nejasný. První důvod, který nám říká komise, no, eh, my usnadníme cestování zkrátíme fronty. No, já jsem slyšela, že někteří mm, používali stejný argument u PNR nebo pro další ty programy pro cestující. No nevím, zdali teď na lečištích jsou kratší fronty díky tomu, no to nefunguje přece. Potom jsme, mm, e, potom ano, chceme e, e, nalézt lidi, kteří tedy překračují dobu mm, povolenou, ale přece <laughs> jak, když ty osoby se pohybují všude po kontinentě a to se zjistí pouze na hranicích. No, možná potom někdo říká ten další důvod, třeba policie a justiční orgány a já nevím, zpravodajské služby budou mít snad někdy přístup k těmto databázím. Ne teď, ale necháváme si to otevřené. No, já jsem neslyšela ani jeden důvod pro tento celý systém a prozatím si myslím, že by měl být smeten ze, skol, ze stolu. Děkuji. Ano, to byla velice dobrá diskuze a nyní zpravodajové. Tak, prosím. Komise ještě. Ještě komise. Pořád ještě komise? Ano. Ano, pane předsedo, my vítáme příležitost. Prosím, ale zkraťte to, protože máme velký skluz. Ještě nás čeká jeden bod. Pokusím se být velice stručný, asi, ale eh, jak jste slyšeli, zde padla celá řada otázek a eh, aspoň máme chvilku, děkuji za to, to vysvětlit. Za prvé, Mm, takže jedna otázka je proporcionality a nutnosti. Zdali ten systém potřebujeme, zdali je uměrný e, cíly. Naše odpověď je ano, ale ne právě proto, že si myslíme, že potřebujeme e, ho teď v době hospodářské krize, abychom investovali do nákladních systémů. Jsme si vědomi hospodářského kontextu a samozřejmě chováme se velice uměrně, skromně, e, i se poučujeme z minulých zkušeností s velkými systémy jako VIS nebo SIS-2 a vlastně mm, my jsme se ponaučili z těchto systémů a to nás ponaučilo právě v tom, jak lépe připravit ty návrhy, jak lépe připravit nákladovou analýzu a vlastně opět díky této zkušenosti a tomuto ponaučení jsme e, vytvořili balíček, e, který z pohledu nákladu a obsahu jsme předložili. Takže jak e, primární cíl já jsem slyšela celou řadu názorů, eh, které ho, hovořili především o imigraci a osobách překračujících eh, dobu pobytu a že by ten systém měl řešit především tento problém. Já si myslím, že jeden problém, který je hlavním cílem mm, tohoto systému vstupu výstupu právě není tento, ale cílem je pomoci pohraniční policii, cizinecké policii, tedy, mm, jak řekl pan Ensiu, my vycházíme z předpokladu, že dnes stávající čísla nám ukazují, že eh, naše cizinecká policie na hranicích má velké problémy při implementaci šengenského pohraničního kodexu. A potom zde máme další poznámky, které jsme slyšeli od dalších členů výboru o tom, jak je to s externími hranicemi a, zdali, eh, a eh, že tedy cizinecká policie zdali má kapacitu registrovat eh, všechny ty vstupy, výstupy. Ano, dnes. Ano, je to tak. Na každém hraničním přechodu na moři i na kon, i pozemní přechody, tak tam se to registruje. A pouze ale na papíru, to znamená do pasu, razítko a to trvá. To trvá na, e, i pro ty cestující, i pro ty orgány na hranicích. To trvá, je to staromodní způsob, e, e, který není v souladu s moderními cíly. A opět, primární cíl není tedy honit ty, kteří překračují lhůtu, primární cíl není tedy nějaké stigmatizovat, ne, primární cíl je Eh, moderním způsobem eh, zvládat situaci na hraničních přechodech a eh, dnešní čísla nám ukazují, že tam je problém. A to je hlavní cíl. Pokud jde o zbytek, tak to jsou vedlejší cíle, které také jsou velice důležité. Ano, jsme si vědomi toho, nebo vědět, kdo překračuje lhůtu v Evropské unii, v Schengenu, to je důležitá informace. Je to i takový eh, výchoz, je taková výchozí informace pro příslušné orgány, aby rozvíjeli své politiky, migrační politiky. Já jsem slyšel některé názory, že nejprve bychom měli mít politiku v této oblasti, ale ta politika existuje. Eh, ten, kdo překročí lhutu, tak je neregulérním nezákonným migrantem. Přece tím okamžikem, jakmile překročí lhutu jeden den, tak se stává nezákonným e, migrantem. A teď jde o to, jak ten problém řešit. Ale problém je, že my nevíme, jak je nalézt tyto osoby. A kromě toho, že ten systém bude pomáhat lépe zvládat situaci na přechodech, tak to bude i počáteční informace pro příslušné orgány, aby mohly eh, bojovat proti neregulární migraci. Také jsem i slyšel několik poznámek eh, mm, od inspektora, i jsem slyšel o, o, od pracovní skupiny podle článku 29 o dalších komentáře ve smyslu, že vytváříme obrovské databáze o občanech, že to je disproporční, proč to děláme. Také chci vás upozornit na e, dobu e, uchovávání údajů. Já si myslím, že to je zcela e, úměrné e, e a že to schromažďování a uchovávání údajů bude vyvážené. To období uchovávání pro vstupu výstupu to je krátká doba, která striktně pouze pokrývá Eh, to, co se stanovuje v šengenském kodexu eh, a okamžik, kdy v podstatě ta doba vyprší, tak se automaticky eh, provede výmaz. Takže lhůta uchovávání opět sama o sobě v podstatě je taková, že ta, ty údaje se budou uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro povolený pobyt v Schengenu. A pouze u těch, kteří překročí tu lhůtu, tak tam se ta lhůta pro uchovávání údajů eh, pro, e, prodlouží, jak jsem řekl, právě proto, aby příslušné orgány mohly implementovat migrační politiky. Nyní náklady. Řada otázek na toto a mm, velká pozornost tomuto tématu. Za prvé, e, věříme číslům, která máme v návrhu? Já bych řekl, a správně jsme zde slyšeli celou řadu různých porovnání s těmi systémy na SIS-2 a VIS a náklady s tím spojenými. Za prvé, opět, tady situace je úplně odlišná. Je odlišná kvůli zkušenosti, kterou jsme učinili díky SIS-2. Ano, tam to bylo 23 eh, milionů na začátku a potom to skončilo 300 milionů celkem, pokud vezmeme do úvahy i ty eh, národní systémy. A proto eh, tady eh, jsme tady dali toto číslo a mm, mm, protože my jsme tedy eh, vzali do úvahy eh, mm, před, eh, tyto předpoklady. Ponaučili jsme se ze SIS 2, tedy náklady jsou tak, jak jsou, protože jsme se ponaučili z našich minulých chyb. A také jsou to náklady se vším všady, all inclusive. A je to jedna miliarda, je to jedna miliarda, protože to pokryje všechno, centrální systém, ale i systémy v členských státech. Eh, takže žádné náklady navíc nevzniknou eh, eh, pro obdobu, období vývoje a provozování tohoto systému. A teď proč je zde ten rozdíl 100 milionů. Pan Enciu a další to mm, zdůraznili. My jsme měli studii dopadu a konečná čísla v tom návrhu se tedy liší kvůli časovému období, které třeba vzít do úvahy, protože, eh, protože, to, eh, ta, protože tam mm, hodnocení dopadu, tam to období bylo delší, než teď máme ve finančním rámci, eh, protože původně jsme pracovali za ten 2014, ale teď se začne s vývojem až v roce 2015, takže se to muselo dát do stávajících plánů finančních a pokud to bude přijato tak až v roce 2015, to znamená vývoj začne v roce 2016, o rok méně, ve smyslu nákladu na vývoj a provoz a to vysvětluje právě ten rozdíl mezi čísly zhodnocení dopadu a čísly, která figurují v návrhu. A opět opakuji, ty vysoké náklady, jsou to vysoké náklady? Ano, jsou, ale také chci upozornit, že to jsou jednorázové náklady a jsou to náklady, které eh, přinesou velké úspory eh, v částkách, položkách, které členské státy alokují na ochranu hranic z dlouhodobého pohledu. Jsou to samozřejmě, my jsme provedli komplexní analýzu těchto čísel, eh, my jsme provedli studii nákladů, takže já bych velice rád, rád eh, apeloval na zainteresované členy, aby si to přečetli, protože tam se jasně vysvětluje, jak z dlouhodobého pohledu dojde k úsporám a jak vlastně se to bude kompenzovat eh, eh, vůči těm mm, jednorázovým nákladům. So, uh, very quickly... A teď ještě velice stručně, tedy proč my ano a Spojené státy ne No proč ne? Oni, protože oni mají jinou politiku vstupu, výstupu než v EU, to znamená, oni neregistrují výstup, nemají to automaticky eh, konfigurováno, takže proto a teď ještě poslední řadě přístup pro policejní orgány. Upozorňuji vás na fakt, že komise jako taková e, pracuje s tímto předpokladem v návrhu, ale pouze pokud budeme mít důkazy o tom, že skutečně e, to bude prospěšné pro orgány činné v trestním řízení a to samozřejmě se vyhodnotí po dvou letech a pouze poté zvážíme tu možnost, že předložíme tuto možnost i zajistit přístup pro orgány činné v trestním řízení. Děkuji. Now the council, short word. Nyní stručně radu, prosím, a poté ještě zpravodajové. Rada, prosím. Děkuji vám. Vážení eh, dámy a pánové poslanci, já vám děkuji, že mám zde příležitost informovat vás o stanoviscích v radě. Návrhy RTP a EES se právě projednávají v radě v pracovních skupinách. Bylo to zahájeno za irského předsednictví a my v tom nyní pokračujeme. Snažíme se dosáhnout maximálního pokroku, nicméně jde o rozsáhlé návrhy, čili ty dohody ještě nějakou dobu potrvají. Je to komplexní, eh, musíme řádně zanalizovat jednotlivé aspekty, včetně analýzy nákladů a přínosů. Dále je třeba zanalizovat aspekty ochrany dat a samozřejmě předsednictví se bude snažit. My se pokusíme dosáhnout výsledku do konce roku. Já bych chtěla poděkovat panu Enčiu a panu, paní Sommer za návrhy, které předložili a samozřejmě eh, budeme nadále pokračovat eh, ve zkoumání textu. Uděláme eh, všechno pro to, abychom dosáhli pokroku a budeme nadále udržovat tradici spolupráce s Evropským parlamentem. Chtěl bych eh, eh, poděkovat také všem dalším zúčastněným za jejich stanoviska a děkuji vám všem za pozornost. Děkuji. A nyní ještě zpravodajové paní Zomer. Děkuji. Já bych stručně poděkovala kolegům za poskytnutá stanoviska. Eh, chtěla bych zdůraznit, že to, co tady překládáme dnes, jsou pracovní dokumenty, které eh, jsou eh, určeny k debatě. Trošku se divím, že tady zasnívají poměrně agresivní tóny a my tady samozřejmě na základě toho, jaká budou vaše doporučení, budeme pracovat dále na těchto dokumentech. Ano, eh, my jsme eh, o tom, co tady zaznělo, eh, už eh, slyšeli dříve a projednávali dříve ty vysoké náklady a ehm, jsme sice ujišťováni ze strany eh, komise, že náklady budou omezené, ovšem víme, že u takto velkých projektů to tak nikdy není a proč by to mělo být právě v tomto případě tak. Takže já si myslím, že to je také jeden z problémů, na který se musíme zaměřit. Pokud se týče biometrických dat a jejich shromažďování, to je vždycky něco, co vyvolává velké diskuse. Eh, máme tady opět eh, řeč o novém systému, v jakém rozsahu, eh, také problém pozemní hranice. Já si myslím, že ten patří Eh, ten eh, patří k těm eh, nejpalčivějším. Takže třeba jestliže zavedeme nový elektronický systém, to je otázka, jestli skutečně jsme schopni ho použít u každého hraničního přechodu. O tom jsme také ale už debatovali jak eh, řekla eh, komise, eh, nám tady nejde jenom o to, abychom se zabývali těmi, co zde zůstávají přes čas. Otázka je, že je také nevždy jsme schopni lokalizovat a to je nám samozřejmě také známo. My tedy máme Eh, systémy, tedy se jinými eh, zeměmi, které se nám nás eh, tady, pokoušejí postihnout pohyby lidí. No a teď je otázka, jak je eh, možné využít zkušeností eh, zemí, které už mají takové systémy sledování pohybu osob a eh, je třeba skutečně říci, že v šengenském prostoru ovšem takový systém nemůže fungovat, pokud nebudeme mít nebudeme mít šengenský centralizovaný systém, tak to prostě je. Takže já tady očekávám, že s panem kolegou NCM budeme o tom moci ještě dále diskutovat. Děkuji. Pan Enciu. Tak já bych především chtěl poděkovat eh, všem kolegům a Já tedy eh, věřím, že eh, vše se promítne do eh, další podoby a mm, tedy našich dokumentů. A já musím říct, že mm, všechno to, mm, co jsme navrhovali, to eh, zapracujeme, ovšem samozřejmě eh, potřebujeme jasná data. Eh, bez nich nebudeme schopni dát dispozici, vypracovat řádné definice a tak dále. Mm, to, co máme k dispozici, pokud se tady týče posouzení dopadů od komise, tak to mm, parlament skutečně vnímá eh, jako něco, eh, co není příliš jasné. Musíme říci, že parlament eh, opravdu eh, potřebuje lepší posouzení dopadu a já jsem velice rád, že tato debata eh, si vyvolala takové angažmá mezi kolegy a chci jim za to poděkovat. Ano, děkujeme. Jak jsem řekl, máme velké spoždění takže eh, hned tedy přejdeme k dalšímu bodu, bod číslo 11, což je rámcový statut na podporu tolerance. Vyslechneme si prezentace vynikajících eh, expertů z Evropské eh, rady pro smíření a toleraci. Eh, toto skupinu eh, ustavil Aleksandr Kašněvský, bývalý eh, polský prezident. A myšlenkou bylo, byl boj proti rasismu, nenávisti a xenofobii a také proti antisemitismu. V této souvislosti jsme, tedy rada požádala o setkání s námi a to se koná právě nyní. My tedy eh, zde máme následující představitele. A eh, za chvíli dáme slovo. Chtěl bych ještě požádat, aby se snažili vejít do nějakých pěti až sedmi minut, tak abychom eh, poté ještě mohli uspořádat diskusy. Jako první promluví pan profesor Joraj Dinstam, který je mm, bývalým eh, eh, rektorem Tel Avivské univerzity. Eh, izraelské národní eh, pobočky International Law Association a tak dále. A také ovšem dám slovo eh, panu Ugo Genesiovi, který je bývalým nejvyšším soudcem v Itálii. A dále zde máme pana Bila, který je právním expertem ECDR. Tak, ne, tak nejdříve, nejdříve Pan byl first. Tak, prosím. Děkuji. Především eh, děkuji výboru Libe a vám, pane předsedo, za pozvání. Já jsem generální tajemník ECRT, která vznikla v roce 2008, eh, který kromě pana Košinsa a pana Kantla eh, má eh, členy, jako jsou bývalí, eh, bývalé premiére a per, prezidenty a premiéry Erhard Buzek, pan Faleberga z Lotyšska, Rita Zismut z Německa, George Vasilus z Kypru a tak dále, řadu opravdu vynikajících eh, osobností. Eh, Jose Maria Aznar ze Španělska mimo jiné. A eh, naším členem byl několik let také nyní zesnulý Václav Havel. Dámy a pánové, projekt, který nás spojuje, byl zahájen v roce 2011, to znamená tři roky po té, co vypukla finanční krize z této souvislosti se hodně hovořilo o eh, tom, jak nefunguje multikulturalismus v Evropě. A je třeba říci, že eh, Rada Evropy, OECE e a další vydávali opravdu alarmující zprávy o tom, jak v Evropě narůstá eh, míra xenofobie a rasismu. V té době jsme e, uspořádali mezinárodní konferenci o usmíření na Balkáně a v jejím průběhu jsme se rozhodli, že si e, vyžádáme stanoviska vynikajících předních evropských e, expertů, aby nám posoudili, jakým způsobem právně chránit eh, toleranci a možná také identifikovat eh, osvědčené postupy, jak eh, čelit problémům, jako je islamofobie, burka, ženská obřízka, budování minaretů a dalších míst uctívání v evropských městech. To leželo na srdci v té době mnohým v Evropě. My jsme dokument zveřejnili loni zde v Evropském parlamentu eh, v rámci eh, udělování Evropské eh, medaily za toleranci chorvatskému a slovenskému prezidentovi. A také jsme tento dokument konzultovali s Radou Evropy ve Štrasburku. Uspořádali jsme seminář ve Varšavě eh, v Institutu pro demokracii a dále v rámci eh, přijímání příslušných legislativních kroků na národní úrovni jsme zahájili sérii prezentaci na národních úrovních. Také v parlamentu v brzké době Eh, bude tato věc projednávána. Zároveň připravujeme další konference eh, v Budapešti v České republice. Očekáváme také organizaci eh, pořadných konferencí například v Madridu, Berlíně, Paříži a tak dále. A to je ode mě všechno a nyní dám slovo panu profesoru Dinsteinovi, který vedl naši skupinu expertů, aby nás seznámil s obsahem a jak věřím také s inovativností tohoto návrhu. The second floor goes to Mr. Dingston. Dobře, takže nyní pan profesor Dinstan, předseda Evropské rady na téma tolerance a smíření. Máte slovo, prosím. Velice děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Po těchto úvodních slovech bych se rovnou Eh, přesunul k těm nejdůležitějším eh, věcem, které se týkají Evropské rady. Eh, usilujeme o toleranci jak v Evropě, tak i v ostatních částech světa. Zcela jistě, když se to o tom hovoří, tak můžete recitovat celou řadu dokumentů, které již existují, ale musíme o této otázce uvažovat v obecnějším pohledu. Jde o to, že nikdo o sobě neřekne, že je netolerantní osobou, nebo já alespoň jsem nikdy takovou osobu nepoznal, která by to sama o sobě prohlašovala, ale v podstatě nikdo neví, co se tím tématem nebo co se tím pojmem tolerance či netolerance míní. Jde o to, že vlastně nemáme žádnou definici tolerance a netolerance ani v Evropě, ani v jiných zemích. Neexistuje zde žádná smlouva, která by eh, o tom hovořila, která by to stanovila. Každá země se spíše soustředí na boj proti diskriminaci. A když jsme hovořili o tom, že my se chceme věnovat tématu tolerance, tak byli mnozí překvapeni tím, že tolerance je vlastně odlišné téma od diskriminace. A mysleli, eh, celá řada lidí si myslela, že tyto témata, že tolerance a diskriminace vlastně jsou spojité nádoby. Proč se tedy chceme věnovat právě tématu tolerance? Na tuto otázku je, existuje celá řada odpovědí. Podle mého názoru se, vel, se lidé velice často věnují občanským eh, svobodám, ale často se nacházejí, tyto, tyto lidé se často nacházejí v určitém vnitřním konfliktu. Samozřejmě, že všichni na jedné straně volají pod toleranci, ale na druhou stranu známe eh, to, k čemu docházelo v Evropě nebo i jinde a víme, že existují určitá místa i v Evropě, že i když se považujete za velice tolerantní osobu, takže existují určité hranice, nebo že vy sami eh, se domníváte, že i toto téma, že i tolerance má určité hranice, ale mm, máme zde vox populi v evropských zemích, který stále kolísá, ta Eh, to veřejné mínění se stále mění a myslím si, že všichni víte, že bohužel eh, občas je to tak, že, nebo že ve většině členských zemí eh, je to dnes trochu, se to vlastně obrací tím směrem, který není pozitivní. Takže si myslím, že si nemůžeme dovolit toto téma zcela schodit ze stolu. Naopak musíme se mu věnovat a musíme se mu věnovat prakticky. Eh, musí se eh, k tomu přistupovat eh, prostřednictvím vnitrostátní legislativy, která stanoví pro každý členský stát určité postupy, Zároveň také všechna tato, hm, všechny tyto vnitrostátní legislativy by měly vycházet z určitého společného jmenovatele, který právě se snažíme vytvořit nebo formulovat. Připravili jsme rámcový e, statut na podporu tolerance. E, tento text je k dispozici, doufám, že někteří z vás alespoň ho četli. Není to něco, co by bylo naprosto vytesáno do kamene, co by nešlo měnit. Já nechci říci, že to je nějaký text, který buď přijmete, nebo ho e, celý odmítnete. Jde o to, že to je takový základní text, který pak lze e, adaptovat na potřeby jednotlivých e, zemí. To znamená, že každá země nakonec může na základě toho našeho návrhu připravit odlišný text, odlišnou legislativu, ale měl by se být určitý jeden společný jmenovatel. A jaký by to měl být ten společný jmenovatel? Jde o to, že zde existuje dichotomie na jedné straně máme právo být odlišní, právo se lišit a e, v každé země může existovat společnost, která má svoji vlastní identitu. To jsou vlastně věci, které sebou nesou problémy. Jak na jedné straně můžeme e, usilovat o asimilaci jednotlivých skupin a na druhé straně zachovat jejich diverzitu, jak zachovat rozmanitost. My chceme eh, diverzitu, chceme zachovat rozmanitost, ale chceme zároveň, aby docházelo k integraci. Musíme najít kompromis a eh, doufáme, že to může existovat, že může existovat rozmanitost a zároveň integrace. A že toto vše naopak by se mohlo stát určitým pojítkem, určitým tmelem, které stmelí všechny dohromady. Co se týče našeho rámcového statutu na podporu tolerance, tak dovolte mi stručně projít devět částí. První část stanoví definice. Ještě znovu chci upozornit, že ty definice možná uh, vypadají. Mm, tady, tady vlastně jde o to, že ty definice jsme převzali z různých jiných dokumentů, ale v žádném dokumentu nenajdete všechny tyto definice pohromadě je ta, jsou zde definice takových pojmů, jako je třeba hanobení, hanobení skupiny, e, zločiny z nenávisti a tolerance a tak dále. E, co se týče té tolerance, tak chceme zároveň kombinaci rozmanit, zachování rozmanitosti a diverzity a zároveň integrace. Pak je zde ta definice skupiny, group, považujeme za skupinu eh, určitý počet osob, kteří jsou propojeni určitými společnými kořeny, rasovými, kulturními, etnickými, náboženskými, ale eh, dali jsme zde, nebo vzali jsme v úvahu i takové nejnovější poznatky a nejnovější vývoj, takže jsme tam do té definice zařadili třeba i další prvky, které vytváří skupinu, například eh, genderová identita nebo sexuální orientace. Také si domníváme, že tato definice je ještě otevřená a že třeba prostřednictvím um, nebo že postupem času se tam ještě mohou dodat další prvky. Pak je zde definice group libel, hanobení skupiny. Většinou, si, většinou tedy zde panuje určité povědomí, že toto hanobení skupiny musí být nebo je nelegální pouze pokud to sebou nese zároveň podněcování eh, k nenávisti ale my si myslíme, že to nestačí, že eh, tam vlastně má patřit i eh, pomluva, i hanobení té skupiny. Například pokud řeknete všichni židé jsou zloději, tak to je vlastně hanobení celé skupiny. Pak je zde definice zločinu z nenávisti. Opět zločiny z nenávisti jsou eh, definovány v celé řadě jiných dokumentů, ale my zde mm, přicházíme s jednoduchou definicí, Hovoříme, že se vlastně jedná o jakýkoliv trestní čin, který je spojen eh, s tím, eh, můžete, může se jednat o nějaký v uvozovkách obyčejný trestní čin, třeba přepadení nebo kradeš, ale vlastně tam jde o to, že ten motiv byl také to, že ta osoba, eh, ta oběť patří do určité skupiny, proti které vyjadřujete ten nenávist. Mm, týká tolerance a tak dále, týká se to zejména xenofobie, eh, homofobie, také eh, antisemitismu a nenavi- nebo mm, negativního postavení k ženám. Část 3 hovoří o eh, základních právech a hlavní věc, kterou zde dodáváme, je to, že se nesmí jednat pouze o vertikální přístup, to znamená vlastně ten eh, vztah mezi osobou a vládou, vládou, ale musí to být také horizontální uplatňování mezi jednotlivými osobami i mezi jednotlivými skupinami. Skupiny mezi sebou se musí navzájem tolerovat. Dnes v Evropě je velice často, že zástupci jednotlivých skupin eh, prohlašují, že potřebují, že oni sami potřebují být chráněni před eh, ostatními skupinami, nebo že ty skupiny hovoří o tom, že oni potřebují chránit a e, nehovoří o těch ostatních skupinách. Pak je zde část čtyři ta vymezuje naši činnost, protože chceme zejména upozornit na to, že pokud bojujeme o základní práva, tak i ta tolerance má určité limity a nemůžeme tolerovat netoleranci. Pokud například nějaká skupina chce nebo volá po segregaci, tak si nezaslouží, abychom ji tolerovali. Oni jsou vlastně proti toleranci. A t- s tím se vynořují ještě další specifické otázky, kterých je celá paleta. Souvisí to mm, od boje s terorismem až po ženskou obřízku. Takže zcela jistě nemusíme tolerovat nebo nesmíme tolerovat ani terorismus, ani e, ženskou obřízku. Zároveň musíme ještě mít na paměti to, že tolerance musí být vzájemná a musí působit recipročně. E, Pátá kapitola se týká dost kontroverzní otázky. Migranti, přistěhovalci, to je dnes takové dost palčivé téma pro Evropu. My zde přicházíme s určitým návrhem. Říkáme, že tolerance se musí vyjadřovat i k těm osobám nebo k těm skupinám, které jsou nové, které přichází. Jsou to tedy třeba skupiny migrantů, imigrantů. A Naopak, pokud noví e, přistěhovalci se staví proti těmto principům, které se zastáváme, tak pokud ta osoba zatím ještě není občanem toho členského státu, tak, tak vlastně ta společnost je v určité výhodě, protože může říci, dobře, pokud tedy nechcete dodržovat tyto principy, tak vás můžeme vrátit, můžeme vás vyhostit. To se týká pouze toho stavu, kdy ta osoba ještě nezískala občanství. Eh, možná je to trošku, tento bod je kontroverzní, je to takové velice citlivé, velice eh, citlivé řešení, ale myslím si, že by to mohlo být jedním z řešením takových těchto palčivých problémů. Část 6 se týká provádění, implementace ST. E, například navrhujeme, že, se, že to provádění nemá e, se provádět pouze na té nejvyšší úrovni, na té vládní, že to nemá být pouze ta vládní nejvyšší úroveň, která dohlíží na implementaci, ale že by zde mohla být také zvláštní národní výbor nebo Národní komise pro monitorování tolerance. Tato komise by měla být nezávislá na vládě, měla by být složena z několika význačných osob, kteří nepůsobí v eh, státní správě a tento orgán, tato komise by měla být určitým hlídacím psem a měla by se věnovat i takovým otázkám, třeba jak to vypadá ve vzdělávání a tak dále. Část 7 se týká trestních, trestně právních sankcí. Zde se obla, pohybujeme v oblasti trestního práva. Tady se to týká zejména zločinů z nenávisti a také hanobení celé skupiny. Pak se, pak se třeba věnujeme i otázce mladistvých, kteří páchají tyto činy a tak dále. Část 8 se věnuje vzdělávání a zde se dostáváme k jádru pudla, protože vzdělávání a osvěta je naprosto zásadní a je důležité, aby to vzdělání probíhalo od kolébky až do hrobu. To znamená, osvěta se musí zaměřovat jak na mladé, tak i e, na starší. Musí to být i součástí soustavného vzdělávání dospělých. Pak, je zde, e, pak se třeba hovoří o tom, že i Eh, soudci, policisté, příslušníci ozbrojených složek, všichni tito lidé by měli získávat eh, speciální školení, speciální eh, odbornou přípravu. A to je také jedna z věcí, která je proveditelná v Evropě. Část 9 se věnuje um, médiím, hromadným sdělovacím prostředkům. Zde samozřejmě nechceme, aby vláda eh, působila nějakým způsobem, eh, co by cenzura. Jde o to, že ta média musí sama na sebe dohlížet. Eh, cenzuru zcela jistě nechceme. A pak je zde ještě otázka internetu dohled nad internetem a otázka toho, kdo může dohlížet na co, to je teď otázka, která se velice bouřlivě diskutuje na mnoha místech světa, takže ještě počkáme, jak tyto diskuse e, budou probíhat. Ale to jsou všechno věci, které e, dnes Evropa musí řešit. Evropa se musí postavit e, čelem těmto otázkám. A myslím si, že váš výbor i jednotliví členové tohoto výboru by nám mohli být velice nápomocní v tom, jak tento statut dále posunout do podoby té vnitrostátní legislativy. A také bychom rádi, abyste nám pomáhali šířit a e, prosazovat e, tento návrh a tyto myšlenky. E, možná budete mít nějaké třeba námitky proti některým konkrétním podrobnostem, ale vlastně o to nejde. My spíše usilujeme o takový ten společný směr. Děkuji, říká předseda. Ještě vás poprosím možná o stručný komentář. Pardon, ještě tady třetí řeční eh, pan Ugo Genesio, který eh, je bývalým soudcem Nejvyššího soudu Itálie. Děkuji, děkuji za slovo, ale myslím si, že prezentace, které jsme slyšeli od kolegů, jsou adekvátní a Eh, takže eh, jenom bych doplnil, že naše skupina expertů také zahrnuje tři kolegy, kteří zde dnes nejsou s námi. Profesor Ryan Millerson z Estonska, profesor Daniel Turer ze Švýcarska a profesor Rodiger Wolfrum z Německa. A já bych spíš nechal prostor pro diskuzi. Děkuji, pane předsedo. For your short statement. Děkuji za velice stručné prohlášení. Having some words from... A teď rádi si vyslechneme členy našeho výboru, paní Zipl, jako první. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, začít poděkováním za práci ECRT, ale musím přiznat, že ten výsledek mě nepřipadá úplně přesvědčivý. Jednak my tedy hodně hovoříme o diskriminaci, ale poměrně málo o toleranci a vy eh, hned eh, na začátku eh, píšete, že tolerance je protipolem nelegální diskriminace. A to je vlastně ten problém, jak to právnicky postihnout, poněvadž diskriminace je konkrétní akt. Někomu řekneme, jsi migrant, takže tady bydlet nebudeš, tady pracovat nebudeš a tak dále. To je jasná akce, proti které lze se bránit, ale myslím si, že intolerance, tady je to poněkud obtížnější. A já si myslím, že v některých bodech je třeba eh, k tomu přistupovat méně právnicky, ale spíše politicky. Dále kriticky se stavím k otázce, eh, kdo se eh, chová netolerantně a neakceptuje, tedy mm, společenský konsenzus může být opět vykázán ze země. Dobře, ale co udělat s vlastními občany, kteří se takto chovají. Já myslím, že eh, jako společnost eh, se musíme s takovýmto chováním a s takovýmito výroky eh, zabývat. A já myslím, že to musíme řešit nějak jinak, že prostě jenom vykázání ze země, vyhoštění, to prostě není Eh, řešení. Eh, to je spíše netolerantní řešení. Poněkud eh, kritičtěji se dívám k návrhu, zda by se tolerance měla vyučovat ve školách jako samostatný předmět. Já bych řekl, že tolerance je postup vůči jiným lidem. lidem. To se nedá naučit jako abeceda nebo násobilka. Myslím si, že správné je to, co se uskutečňuje v některých školách, a sice, že eh, v sociálním eh, vyučování, vyuče náboženství a podobně, že by tolerance do toho mohla být zakomponována, ale tolerance jako samostatný vyučovací předmět nevím. Eh, pan, pan předseda nabádá ke slušnosti. Ještě poslední věc, pane předsedo, k tématu masová mass media tedy. Eh, v posledních eh, týdnech se hodně eh, hovořilo o v poslední době o svobodě v médiích, ale to, že by se měl médium, médiím předepisovat eh, určité procento tolerance v jejich programech, no tak to nevím, to mě eh, nepřipadá, že bychom tímto se mohli někam dostat, tímto návrhem. Děkuji, pan Prongs, a prosím, zkuste se vejít do dvou minut. Že plánujeme schůzi koordinátorů a máme tam také program. To je charakteristik eh, eh, eh, těch, kteří mají tyto vize, tak hovoří o trestně stíhání lidí kvůli tedy tomu, že, že existuje nějaká nesnášenlivost, to je v podstatě absurdní. Eh, používání eh, těchto motivovaných eh, slov znamená, že se za to schovávají ti, kteří se vidí jako akademice. Xenofobie, to znamená strach z toho, co je cizí, to je nastavení mysle a jak tedy můžete trestně stíhat takové lidi za jejich smýšlení a potom hm, ti, kteří se hm, vlastně hm, no, kteří se chovají hereticky, prostředky, tak, když se rouhají, tak mm, také nelze stíhat, protože tady jde spíše o eh, volbu jejich slov, která je důležitá, a to znamená takové ty jako hm, nesnášenlivostí nebo nenávistí motivované trestné činy, eh, to eh, samozřejmě hm, hm, často Eh, eh, se stíhá, ale tady jde přece o to ne bránit slovům, ale tomu, aby lidé tak nemysleli a nereagovali. A zde potom slovo opatrně. Já bych použil slovo opatrně, obezřetně eh, při využívání těchto institutů. Fyzické útoky a podněcování k těmto útokům třeba na menšinách, tak to je zácnější a zácnější to je pravda, ale podněcování k násilí, k nenávisti a k represi, tak eh, kvůli tedy politickému akademickému názoru to naopak je běžnější a běžnější. A v podstatě dnes dopoledne jsme také to slyšeli. Děkuji. Děkuji a nyní paní eh, pan Klejs. KS. Děkuji, pane předsedo. Já mám námitky, které se týkají tohoto návrhu. Já také se považuji za osobu tolerantní, snášenlivou a přece nikdo nemůže mít námitky proti snášenlivosti, proti lásce, proti uh, E, zdvořilosti, ale já nevím, <laughs> zdali je to na e, veřejné moci, na státu, aby e, se to snažil nějak vnučit a přijímal trestně právní postupy k tomuto a to bychom vlastně míchali dohromady všechno potom na jedné straně třeba diskriminaci. Ano, my máme legislativu v, v našich zemích, v EU, tyto otázky se již vlastně tam vyřešily a podle mého skromného názoru již dostatečně jsme ušli dlouhou cestu v tom smyslu, že vlastně tady e, tím bychom vlastně útočili na svobody, což je jedno ze základních práv Evropské unie. A to je právě, proč mám problém s tímto e, dokumentem. A to je v podstatě dokument, který apeluje na cenzuru. Zde, když e, se hovoří o médiích, o vzdělávání, o, tak to znamená, stát by vnucoval různé normy směrem ke snášenlivosti, ale lze tedy někoho nutit do snášenlivosti, nějak to propagovat. Ne, přece to je otázka postoje každého člověka jak se dočteme třeba v umění, v literatuře a podobně, ale vnučit takovou věc prostřednictvím trestně právních metod, metod, no to je přece úplně milný přístup, to je v rozporu s tím, co říkáte. Vy se odchylujete od cenzury sice ve vašem textu, ale vy mm, se chováte ještě problematičtěji, protože jste si vědomi nebezpečí toho, co tady hlásáte a vy říkáte ne, my, nám nejde o svobodu projevu, ale praktický výsledek ve finále je, že je čím dál těžší a těžší třeba kritizovat imigraci. Uh, a to jsme slyšeli na začátku prezentace. Viděli jsme, že někteří šéfové vlád třeba obhajují multikulturalismus, ale vlastně se říká, že multikulturalismus je mm, vlastně selhal a že přece každý má být svobodný eh, eh, říkat věci, ale to je zbytečné, protože konstatujeme, že zde máme masovou imigraci a vnucujeme tedy eh, tu mnohokulturnost a to všechno vidíme, jak selhal. Hava. Thank you. This document's Děkuji. Tento dokument hovoří o školství, o vzdělávání, ale z definice věci přece v školství vzdělávání o faktech a tady nic faktografického na tom vašeho není. Vy se snažíte vnucovat dogmata, názory, eh, které zastává eh, takový levicový liberální establishment eh, a jejich menšina, protože miliony, miliony občanů musí se potýkat s těmi, masov, s těmi imigračními politikami, které selhávají. Tady vám jde ale o indokri, indoktrinaci od kolebky pohrob. To je nedemokratické, strašně nedemokratické. To to je skutečně velice překvapivé. Vy říkáte, že by se používaly peníze daňových poplatníků proto, abychom tedy chránili menšiny vůči všem, kteří se snaží hovořit za utlačovanou většinu. Vy zde hovoříte o, daňové, daňo, o penízích, penězích daňových poplatníků, které by se vkládaly tedy do těchto různých propagand, do, do filmů a tak dále. No to je... Já vám ukážu obrázek, to je Alex. Eh, který byl přechován, převychován eh, z eh, a to skutečně je velice směšné, tato snaha, a je to velice neblahé, je to pouze pokus demonizovat a zakazovat jakýkoliv odpor vůči tomuto hm, projektu, který v podstatě znamená, že naši spoluobčané se stanou menšinou, menšinou u sebe doma a měli, takže oprese, útlak eh, často tedy eh, se eh, tedy identifikuje se státem Izrael, který toto provádí na Palestíně a ten váš projekt to uznává, takže to je propagandistický projekt a který v podstatě se snaží, snaží se prosadit, že tolerance vlastně se stává genocidou. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, nic nového, co tady eh, kolegové říkali. Eh, v posledních 48 hodinách nám přišla spousta petic, většinou z Velké Británie, a hovořili velmi podobným jazykem, uváděli podobné příklady. Nicméně já tedy s nimi naprosto nesouhlasím. Eh, skutečnost je taková, že skutečně musíme být eh, velmi obezřetní při přijímání legislativy v této oblasti. Eh, v Rumunsku máme antidiskriminační legislativu a antidiskriminační agenturu. V zásadě je to celkem jednoduché, protože diskriminace to je prostě fakt. Zkušenost z posledních několika let nám ukazuje, že eh, většinou se tato agentura zaměřovala eh, proti eh, projevům. Takže pokud tady hovoříme o směrnice, která ještě podléhá schválení v členských zemích, pak, eh, co je to za harmonizaci v Evropské unii? Skutečnost, že dnes projednáváme tuto zprávu, je pozitivní, protože žijeme ve světě, kde skutečně je možné chovat se v souladu s určitými zásadami respektu vůči jiným. E, tolerance, to myslím není součást naší genetické výbavy, právě naopak je to otázka výchovy a vzdělávání v rodině, ve škole, v médiích. A možná bychom se tady měli zaměřit tímto směrem. Toto je zcela jistě teprve začátek velmi dlouhé cesty. No a uvidíme, děkuji. Tak a ještě máme eh, několik eh, dalších eh, přihlášených do debaty. Prosím, omezte se na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, říkám Becker. Já jsem chtěl jenom zdůraznit to, jak eh, smysluplná je tato iniciativa v mých očích v souvislosti s tím, že v Evropě evidentně narůstá počet eh, rasistických projevů a samozřejmě, že máme to řešit soudně, je nutné to precizně definovat. Čili eh, nejde jenom o upozorňování, ale jde také o to, že eh, toto může mít eh, výrazný dopad na budoucí soudní procesy. A tady skutečně jde o to, aby, byly, aby byl vytvořený přesný závazný právní rámec. Děkuji. Taky děkuji. A nyní dáváme slovo zpět našim hostům, eh, kteří nám eh, uzavřou debatu, ale jenom bych chtěl ještě říci, že, že eh, ty prezentace, které jsme zde zazněli od našich pozvaných hostů ke zprávě o tolerance a smíření, de facto tímto pozváním eh, naplňujeme mandát konference předsedů. Takže eh, vítáme vaše výroky, skutečně ano. A eh, vítáme to, že osvětlujete svým způsobem hodnoty a hodnotu našich závazků prohlubovat a vytrvávat v našem odhodlání bojovat proti rasismu a xenofobii, což je součástí genetické výbavy Evropské unie. Takže pokud eh, chcete dramaticky apelovat na svědomí Evropské unie, tak je to u nás určitě vítáno. Proč? Protože my v současné době vnímáme, že základní hodnoty a principy, které jsou součástí naší pravé evropské DNA, mizí, vyprchávají. A podle některých výroků, které tady občas zaznívají, přímo zde v Evropském parlamentu, to skutečně je taková, takové vyzvání k obezřetnosti. Ano, my samozřejmě tady dáváme slovo každému poslanci, kteří se chce vyjádřit, to je fakt a já musím trošku zhanbeně přiznat, že je eh, trošku trapné, eh, že eh, u takto senzitivního tématu zde nebylo příliš silné zastoupení ze strany poslanců a musím říct, že to opravdě, opravdu eh, naše dnešní složení nereflektuje složení parlamentu a některé hlasy, které tady zazněly tak eh, možná, že měli zajesnít taky hlasy nějaké jiné. A já eh, tedy se omlouvám za výbor Libe. Pan Dienstein. Pane předsedo, já jsem chtěl jenom reagovat na některé body, co zde zazněly. Eh, téma tolerance a diskriminace. Musel, chci připomenout, že v Sovětském svazu zemi, která se zhroutila, zemi, která propagovala ateismus, e, to nebyla diskriminace. Oni byli proti náboženství jako takovému, křesťanství, e, e, islám, cokoliv. Je to diskriminace? Ne. Toto je netolerance. Takže tady je rozdíl a mohl, mohl by to dokladovat mnohými dalšími příklady. Eh, eliminace netolerance je povinnost vlády. A vláda určitě musí, má za povinnost eh, podniknout všechny možné kroky. Pokud se týče výuky, výuka se nedá vyučovat. To nemá smysl. Tady jde o to, aby studenti byli obeznamováni s tím, co jim připadá cizí, podivné, zvláštní. E, toto je e, tolerance. Prostě uvědomit si, že taková je realita, že ne všichni hovoříme stejným jazykem, vyznáváme ty též hodnoty e, nebo náboženství. Pokud se týče pronásledování lidí za výroky, to mě opravdu překvapuje. myslím si, že e, spousta e, norem a smluv e, zakazuje projevy netolerance, nenávisti. Například v Rwandě se byli lidé za tyto ústní projevy nenávisti odsuzováni za genocidu. Takže to, co my tady říkáme, to nejsou jenom akademické názory, toto jsou věci velmi reálné. Já jsem byl obvinován z indoktrinace. Já myslím, že naopak smyslem vzdělávání je naopak eh, vyhnout se indoktrinace prostě ukazovat, že existuje rozmanitost a že máme právo být rozmanití a odlišní. To prostě tak je. Ano, ano, prosím, prosím o stručnost, říká pan předseda. Dobře, dovolte ještě jednu větu na závěr. Já si myslím, že legislativa je nezbytná ale stejně nezbytné je to, a tady to bylo eh, vyjádřeno, eh, že eh, je třeba, aby tady bylo světlo, aby probíhala debata, debata musí být transparentní, aby lidé věděli, že existují řešení. Nemusí to být řešení, která navrhuji já, ale nějaká řešení být musí. Pane Bele, chcete k tomu ještě něco dodat, nebo pan Genesio? Pokud, nebo ano, pan Čili předseda děkuje všem prezentujícím, děkujeme vám za vaši přítomnost, děkujeme, že jste také e, přijali naše pozvání a že jste zde mohli pohovořit o svém e, úkolu e, prosazovat tolerance. Jak zde již zaznělo, je to i ve stávající době a ve stávajícím stavu Evropské unie je velice důležité téma. Všem vám, všem vám děkuji za tuto prezentaci. A nyní tedy zahajuji setkání koordinátorů. Za, začínáme přesně a chtěla bych ještě požádat všechny, kteří už zde se nebudou účastnit schůzky koordinátorů, aby opustili jednací sál. Please stay.